stručná prezentace zprávy pana Devy o um, rozvoji soukromého sektoru. Pan zpravodaj, máte čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Moje zpráva o um, mm, rozvoji o soukromém sektoru a rozvoji um, přináší řešení obrovským finančním nedostatkům financování, který byl vytvořen rozvojovou agendou pro příštích 15 let Úspěch rozvojových cílů milénia v posledních 15 letech jasně prokázali, jak to, by se to mělo dělat v příštích 15 letech. Ale miliarda lidí stále žije za méně než 1,25 dolarů za den a 800 milionů lidí nemá dostatek potravin. Bída není eliminována dary jenom tvorba bohatství omezuje bídu. Máme 15 let na to, to vyřešit. Z nových 17 e, cíl, udržitelných cílů, které jsme oznámili v OSN minulý rok. Ale jak to můžeme financovat? Vznešené ambice, jak ukončit bídu ve všech formách, všude, mají obrovskou cenu finanční. Eh, jenom zmírňování dopadu klimatických změn bude stát 215 miliard dolarů. Konference OSN o rozvoji a obchodu předpovídá nedostatek financí, nedostatek 2,5 eh, bilionů dolarů na udržitelné eh, na cíle udržitelného rozvoje, což je obrovská suma, která je vůbec nepochopitelná pro evropské daňové poplatníky. To je částka, kterou eh, pro již tak eh, mm, problémy sužonovaného daňového poplatníka je mm, neakceptovatelná. Tyto cíle lze splnit pouze pomocí účasti privátního sektoru, ne většími daněmi, ale partnerstvím. Především ale musíme ukončit daňové podvody v rozvojových zemích, které představují ztráty téměř jednu, jeden bilion ročně e, nelegálních e, prostředků, peníze, které by měly zůstat e, v těch v zemích, kde se vydělají, se dostávají do Evropy a offshore e, daňových rájů. E, my musíme zajistit, aby e, tyto fondy zůstaly v zemích, kde by měly přispívat k jejich rozvoji. Dále eh, členové OECD, eh, které se zavázaly k 0,7 eh, hrubého národního důchodu v roce 1970 angažovanost partnerů v soukromém sektoru. Ti vytvářejí 90 pracovních míst a příjmů pro lidi v rozvojových zemích vedle dárců občanské společnosti a obchodních partnerů. Za čtvrté, eh, veřejné soukromé partnerství PPP musí dlouhodobě mobilizovat eh, privátní finance a privátní sektor eh, zodpovědný v eh, veřejnému sektoru, co se týče tendru, transparentnosti a kontroly. Eh, privátní sektor by měl investovat do školství, eh, budování studen, zemědělství, nemocnic, provozování a stavění silnic, přístavů, továren na zpracování potraven. To všechno by vytvářelo pracovní místa v rozvojových zemích, partnerství s veřejným sektorem eh, s pomocí rozvojové pomoci EU. Pokud máme, na, chceme nabídnout miliardě lidí, kteří žije stále v bídě, důstojnost a eh, možnost vydělat si eh, mzdu, z které budou moci žít, musíme využít této příležitosti. Proto doporučuji tuto zprávu parlamentu a přitom chci poděkovat kolegům v, z rozvojového výboru ze všech politických frakcí, kteří mi v tomto pomáhali. Především děkuji paní Ingrid Grosso, moji asistence, která odvedla všechnu tu práci na tom. Děkuji vám. Thank you, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane Davo. A nyní Kids the Eye a jako první hovoří pan Venta paní předsedající sektor privátní stanoví ponad eighty pkb. 80 HDP v rozvojových zemích měla soukromý sektor, který přináší nejvíce inovací, ale místní společnosti jsou vystaveny výzvám eh, nedostatku financování a dalším problémům a proto společnosti investující do těchto zemí si musí uvědomit také povinnosti vyplývající z korporátní sociální odpovědnosti je třeba investovat do těchto oblastí, protože tady můžeme znásobit své úsilí a tím přispět ke snížení chudoby, zejména třeba přispívat ke vzdělávání, které bude znamenat zvyšování počtu kvalifikovaných sil, které budou moci lépe eh, stvárňovat svůj život. Je třeba zavádět mezinárodní standardy i pro pracující na místě, tak aby se vytvářely dostatečné zdroje. A nyní paní Grapíny. Vážený pane předsedo, já bych chtěla především poblahopřát našemu zpravodaji. Domnívám se, že soukromý sektor je jediným řešením pro potírání chudoby eh, k rozvoji trvale udržitelných eh, cílů, které byly stanoveny do roku 2017, musíme přispět zvýšením financování na základě snižování daňových povinností, ale také potíráním daňových úniků. Vidíme, čemu došlo v skandálu Panama Papers. Nesmírně důležité je tady veřejno soukromé partnerství PPP, které může pomoci rozvíjet Eh, hm, hospodářství v rozvojových zemích. Tady musí spolupracovat Evropská komise s jednotlivými členskými státy, aby nedocházelo k obohacování jednotlivců, ale společnosti. Děkuji mnohokrát, pan Marias hm, v této zprávě je odražená strategie pro pomoc rozvojových zemí. Jedná se o pozitivní přístup ale zatím je to tak, že určité země z toho mají zisk a jiné ne. Něco takového nefunguje ani na půdě Evropské unie, jak pak to má fungovat mimo Evropskou unii. Evropská unie tady chce hrát hlavní roli a ráda by od, rozšířila své aktivity na rozvojové země, ale skandal Panama Papers Hat ukázal, promiňte, jak nadnárodní společnosti fungují a uh, Eh, investice do chudých zemí to už není problém rozvoje, ale eh, důsledek zostřených problémů, které vznikají v této oblasti, což vede k další krize, která se přenáší zpět na Evropskou unii. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pane předsedo, je naprosto zjevné, že tady máme nedostatek prostředků pro rozvoj. Čili navíc k finanční pomoci, která již existuje, je třeba zapojit do tohoto úsilí soukromý sektor podporující jak biznes, tak ekologii. Je třeba vytvořit také odpovídající pravidla zobrazující férové účetnictví pro všechny. E, podniky investující v rozvojové pomoci, musí skutečně chápat podmínky toho, co dělají a musí být příznivci snižování chudoby a zároveň se snažit o potírání změny klimatu, snažit se pomoci lidem vytvořit jim důstojné podmínky pro život, zejména ženám. Dospějeme-li k tomuto druhu komunikace mezi soukromým sektorem a jinými institucemi usilujících o rozvojovou pomoc, můžeme zlepšit situaci v této oblasti. Paní Morvaj. Děkuji, gratuluji, pane Devo. Chtěla bych vám nastínit tři různé modely odstraňování chudoby v rozvojovém světě a poskytování pracovních míst. Za A velcí západní investoři, včetně nadnárodních koncernů, musí jít do té oblasti, eh, využívat zemědělské půdy a přírodních zdrojů a skýtat pracovní místa eh, místním obyvatelům. Za B. Eh, posílat mnoho potravin, tedy vlastně vytvářet dumping na trhu a tím nepovolovat eh, místním zemědělcům pěstovat. A za C. Podporovat místní malé a střední podniky a místní zemědělce. Které z těch tří řešení byste zvolil a podpořil? Děkuji a nyní paní komisařka Tyson. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, pane zpravodaji, s potěšením vítám vaši zprávu o soukromém sektoru a rozvoji. Je to důležitý příspěvek k tomu, aby evropské instituce se zabývaly rolí soukromého sektoru v rozvoji. Tato zpráva eh, odráží výzvy a problémy eh, obsažené ve sdělení komise z roku 2014, tedy soukromý sektor a jeho role v dosažení udržitelného rozvoje v rozvojových zemích a také s rozhodnutí rady, pardon, závěrů rady z července a prosince 2014. Spolupráce s rozvojovými zeměmi e, a udržení růstu a vytváření e, slušných pracovních míst zůstává našimi prioritami. Například se očekává, že populace Afriky se zdvojnásobí do roku 2050 a my musíme pomoci vytvořit alespoň 400 milionů nových pracovních míst, což si žádá udržitelné investice eh, do diverzifikace ekonomik našich partnerů a do jejich zapojení do globálního hodnotového řetězce. Oficiální rozvojová pomoc je zásadní, ale nestačí. Také je zapotřebí mobilizovat domácí zdroje a musíme také být katalyzátorem soukromého financování. Eh, evropský rámec eh, blendingu je úspěšným nástrojem na naplňování cílů naší vnější politiky tím, že eh, mobilizuje veřejné i soukromé finance. Diskuze na Evropské platformě o blendingu, do které je zapojen i Evropský parlament, se zabývá zapojením soukromého sektoru do blendingu. V tomto kontextu, pane předsedo, očekávám zdroje, že zdroje, ze zdrojů z období 2014 až 2012 4,8 milionů euro eh, z evropských grantů by mohlo uvolnit alespoň 66 miliard euro eh, z soukromého sektoru eh, investice do subsaharské Afriky, Asie a Latinské Ameriky. E, komise je i nadále zavázána e, rozšiřovat e, jaksi místní vlastnictví blendingových projektů a zapojení místních partnerů a regionálních organizací. Tato strategie může být implementována také novými nástroji jako Electrify nebo Agrify, které byly vyvinuty na podporování elektrifikace v ve venkovských eh, a lokálních oblastech. Strukturovaný eh, dialog eh, mezi soukromým sektorem a občanskou společností jsou klíčovým prvkem naší strategie. Potřebujeme partnerství, která budou povzbuzovat podniky k tomu, aby udržitelnost byla jejich hlavní strategie a aby podporovali inkluzivní obchodní modely. Komise bude investovat přes 2 miliardy euro do místního rozvoje a do eh, inkluzivních investic eh, v soukromého sektoru do roku 2020. Tato strategie bude implementována prostřednictvím eh, programů na národní a regionální úrovni a tematickými programy. Eh, pane předsedo, vážení poslanci, eh, evropská ekonomická diplomacie může zmobilizovat evropské investice eh, k prospěchu dárcovských i přijímajících zemí, pokud jde o růst a pracovní místa. Je zapotřebí podpory k tomu, aby tyto investice proběhly také v ekonomicky riskantnějších částech světa Zapojení soukromého sektoru je důležité také pro transformační cíle eh, sociálních rozvojových cílů a závazků ohledně klimatických změn. Eh, v tomto ohledu eh, koordinace s evropskými členskými státy při respektování principu subsidiarity jsou důležitým prvkem návrhu komise zcela v souladu s sociálními rozvojovými cíly a s akční agendou z Addis Abeba. E, vážení poslanci, soukromý sektor vysílá signály, že je připraven s námi spolupracovat a stát se e, finančním i implementačním partnerem při naplňování e, cílů udržitelného rozvoje v rozvojových zemích. Já vás prosím, abyste se chopili této příležitosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. ukončuji diskusi, budeme hlasovat dnes a